Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Lo primero, pedirle su comprensión. Vážení kolegové, nejprve eh, prosím o strpení, protože je to poprvé, kdy budu předsedat během hlasování. A nejprve mi dovolte, abych eh, dal slovo zpravodaji panu Foxovi. Prosím. Prosím, pane. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsme trošičku spoždění, tak to vyřídím co nejrychleji. Chtěl bych poděkovat eh, stínovým zpravodajům, spolupracovníkům a sekretariátu za přípravu tohoto návrhu, zejména k tomu, že tady byly eh, velice těsné termíny během lesní přes, pře, letní přestávky. Nejprve bych se chtěl vyjádřit ke změní eh, tohoto stanoviska, než se dostaneme k číslům, protože když se podíváme na formulaci, pak vidíme, že se nám podařilo dosáhnout velice velice široce založeného kompromisu, přijatelného a řekli jsme, že se chceme k tomu postavit odpovědně a že chceme vyslat jasný signál na adresu rozpočtového výboru a rady, že naší hlavní prioritou je příslušné eh, financování a že eh, pozitivní priority bychom měli uvést do souladu i s tím, čemu někdo říká negativní priority, ale já tomu říkám spíše škrty. Ať už tomu řeknete jakkoliv, je zcela jasné, že chceme výdaje přesunout z jedné oblasti do druhé. My jsme tady použili určité formulace, které jsou v pořádku, ale obávám se, že plno pozměňovacích návrhů od členů už tak dobré nejsou. A já jsem velice spokojen, že mohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, které se týkají eh, dalšího eh, vydávání na ISIS, protože tam jsou naše priority na ESA. Ale to, eh, čili my jsme se dohodli sice s formulací ohledně priorit, ale když, co se týče konkrétního formulování, tak tady se potom najednou navrhují vyšší výdaje prakticky na všechno, konkrétně konkrétně vlastně se dívám na to, co navrhuje EPP a socialisté a zeptal bych se zejména paní Zole, pana Lukovice ze skupiny socialistů, proč by nám, aby nám vysvětlil pozměňovací návrh 6720 a 6724, proč právě z toho dělá takovou prioritu, protože chtěl by tady navíc ještě 2,4 milionů euro. Týká se to výdajů, které se týkají na pracovníky v oblasti politiky politiky zaměstnání a statistiky. Pak 6724 1,17 milionů a to se zase týče eh, zase zaměstnanců, kteří pracují eh, v oblasti zaměstnanosti a cel. Ale v každém případě toto není priorita, kterou bychom byli vytipovali ani v diskusi, ani v písemném stanovisku. A já nalehám na eh, poslance, aby proti těmto pozměňovacím návrhům skutečně hlasovali. Mě velice překvapuje, pane zpravodajkou se, že EPP tato navýšení eh, podporuje, protože ve všech našich diskusích jsme řekli, že musíme rozhodovat o prioritách. A jestliže chceme vyslat jasný signál eh, na adresu Rady, že chceme opravdu v ESA prioritizovat, tak bychom to také měli dělat, ale nemůžeme dost dobře říkat, že toto je naším záměrem a pak odhlasovat veškeré um, pozměňovat eh, návrhy na zvyšování, zvyšování výdajů. Jsem před, zelené skupině zvětšen za 6,799, protože tam se naopak má snižovat na Prince, na program Prince a chtěl bych eh, požádat členy, aby to podpořili, protože to je ušetřených 4 eh, miliony euro, které lze vydat na ESA. A možná, pane předsedo, že dnes večer budeme mít písemné stanovisko, kde bude spousta krásných slov, ale až se dostaneme ke skutečným číslům, číslům pak eh, poslanci budou neochotni eh, odhlasovat jakékoliv škrty ve výdajích a budeme jedně vypadat hloupě. Tudíž bych požádal poslance, aby podpořili 6729, který navrhují zelení, a moje 6723 a 4, eh, to se týká konkrétních škrtů výdajů a prosil mi, aby hlasovali proti 6702 a 4, které navrhuje pan Ludvíksen, pokud ovšem nepřijde předloží nějaké velice přesvědčivé argumenty, proč vydávat více na pracovníky v oblasti statistiky a daně je prioritou pro růst v Evropské unii. A teď vám, pane předsedo, velice děkuji. Děkuji. Děkuji panu Foxovi a slovo má e, stínový zpravodaj. Prosím, aby se vyjádřil stručně, protože už máme půl ve spoždění. Ano, Pan komisař Barnier tady hovořil o bankovní ehm, unii. Poprosil vás, abyste se opravdu vyjádřil stručně a slovo má teď pan Jean-Paul Kozes. Děkuji. Velmi stručně. Někdy je zajímavější poslouchat pana komisaře, když odpovídá na otázky, než eh, tu eh, dělat eh, takovéto procesy, které nemají možná žádný význam, když nenecháme poslancům, aby se vyjádřili déle než pár sekund. Každopádně myslím si, že celá tato záležitost je trošku zavádějící, protože to vůbec nebere v potaz naše názory. Byla tu určitá vůle snížit rozpočty pro kontrolní agentury, když srovnám to, co nám bylo řečeno ohledně eh, eh, role BA, když se podívám na ty částky, které by se měly snížit, tak si kladu otázku, eh, kdo vlastně má pravdu. Muchas gracias, señor Gosses, por parte del... Gossesovi. A jménem frakce SD má slovo teď pan Ludvíkson. Děkuji, pane předsedo. Rád bych nejprve poděkoval stínovému zpravodaji za eh, tento konstruktivní postup a eh, to, co se týče hlavních rysů celé věci, to dopadlo velice dobře. Mám také radost z toho, že tady máme eh, velkou podporu ve výboru, eh, že evropské úřady dozoru mm, budou mít eh, více zdrojů k dispozici a neméně. Abychom tady měli jistou stabilitu na finančních trzích, k tomu potřebujeme mm, silnější dohled na evropské úrovni a my tady ve výboru se musíme snažit to pohnat kupředu, jak v parlamentu, tak i v externích oblastech. Hlavní priority eh, jsou eh, jasné, ale nesmí to vést k tomu, eh, že pak budeme zapomínat na jiné důležité oblasti. Dvě z nich již byly zmíněny a já jsem tady viděl tři. To je také to, co říkal stínový zpravodaj, možná bychom to mohli takto vysvětlit. Nejprve musíme zajistit to, aby komise Eh, dala dispozici zdroje eh, pro ECFIN tak, aby tyto zdroje byly rozsáhlé, aby byly účinné a aby mohly být tyto projekty implementovány eh, spolehlivým způsobem. A pak tady máme evropský semestr. To jsou všechno rozsáhlejší nástroje nebo aparáty, je to velmi důležitá práce a proto musíme eh, mít určitou posilu v pracovnících, kteří budou dobře vybaveni a budou mít eh, dobré příslušné kompetence. Musíme se postarat také o to, aby statistika na úrovni EU byla i nadále vylepšována. A zvláště to platí pro ekonomickou oblast, protože je důležité, abychom eh, se snažili o další posílení v přechodu k jednoho programu k druhému. To znamená, že nesmíme snížit náš ambiciozní přístup anebo zkrátit zajistit zdroje. A pak je za třetí důležité také boj proti únikům eh, daňovým a tady komise už postupuje, myslím, že působila velmi pozitivně. Boj proti těmto daňovým únikům eh, musí být ještě v příštích letech posílen a zlepšen. A mm, to je také naším úsilím, které bychom měli pokračovat a to by se mělo zrcadlit také v rozpočtových číslech nebo položkách, které se toho týkají. Jsou to čtyři položky, které tady k tomu vidím jako důležité a k tomu bych mohl předložit předložit odpovídající návrhy. E, tady bychom e, měli být velice přesní, co se týče jednotlivých rozpočtových položek. Všechny výdaje, které nejsou motivovány, by měly být zkráceny, ale to nemá zároveň znamenat, že budeme zkracovat rozpočtové položky, e, tak aby to mělo pak škodlivý dopad. Eh, především tady jde o ehm, rozpočtovou, ekonomickou oblast. To by potom bylo totiž kontraproduktivní, takže musíme dávat pozor. Nesmíme eh, tady ehm, přecházet ke krácení prostředků, které by pak měly negativní dopad. Děkuji vám. To bylo vše z mé strany. Děkuji. A další se přihlásil za frakci ALDE pan Topat a Rád bych vás ještě jednou poprosil, abyste se skutečně vyjadřovali velmi stručně, protože máme velké spoždění. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem běžel, takže musím popadnout trošku eh, dech. Chtěl bych poděkovat eh, srdečně eh, zpravodaji za velice vyvážený, vyvážené stanovisko. Ehm, co se týče čísel, tak si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že ekonomický ehm, úřady pro dohled ehm, by měly být posíleny ještě za hranice toho, co tady navrhuje komise. A co se týče zbytku rozpočtu, tak to již je vyjádřeno v textové části stanoviska. A tady bych rád poděkoval zpravodaji eh, za velmi dobře naformulované kompromisy a myslím si, že tyto budou odrážet skutečnost, že všichni eh, toto můžeme podpořit a máme podobný názor. Eh, máme, musí, potřebujeme zodpovědný rozpočet s jasnými prioritami a musíme mít odvahu zkracovat položky, které budou méně důležité. A musíme splnit úkoly, které mm, jsou zakotveny ve strategii 2020. Ovšem, i když tady vidím politickou, zá, politickou zásluhu, tak bych radil proti eh, takovému plošnému zmrazení eh, rozpočtu Evropské unie, protože eh, současné platby, tady, tady musíme mít přímé výsledky, to je to, na čem jsme se všichni dohodli společně a mm, sice v dřívějším ročním rozpočtu a teď musíme splácet účty. A Dále, ne, nepodporuji úplně myšlenku navýšení rozpočtu EU na, e, od do, tisíce, tisíce e, euro. E, když se podíváme na situaci v minulém roce, tak to je vlastně úplný opak ke zprávě, která byla schválena. A navržené navýšení je nemoudré a jsem proti pozměňovacím návrhu, které navrhují, aby toto bylo začleněno do stanoviska. Děkuji vám, pane předsedo, to je vše z mé strany. Děkuji vám, pane Torvald. A nyní pan Giegold. Takže v první řadě děkuji za dobrou spolupráci se spravodajem, o, pokud jde o jednotlivé otázky. A pokud jde o e, čísla, částky, tak se zdá, že se shodujeme stejně jako u dalších kompromisních návrhů, ale Eh, jaké je to kompromis, jak je to s kompromisem A. Tam se říká, že veškeré škrty a veškerá zvýšení, eh, veškerá zvýšení musí být vyvážena škrty. A to je v rozporu s dlouhodobou politikou parlamentu, kdy říkáme, že i z makroekonomických důvodů hlubší integrace evropských trhů si žádá postupně zvyš, rostoucí evropský rozpočet. To bylo odhlasováno nejen radikálněji, eh, ale také v tom, s tím skromnějším způsobem. A tudíž nemělo by se z toho stát eh, nějaké dogma. Byly tu i další pozměňovací návrhy od Silvie Gulár, od dalších eh, od socialistů, které, byly proti, které doporučovali, abychom odbourali to dogma, že se nemůže rozpočet zvýšit a že každé zvýšení musí být vyváženo nějakým škrtem. Tudíž chce vás vyzvat, abyste si, jste si rozmysleli pozici k kompromisu A, protože je to v příkrém rozporu eh, s tím, o čem tato sněmovna hlasovala v předchozích obdobích, a to v zájmu hlubšího a silnějšího trhu. Děkuji. A nyní za kuje pan Klute. Ten tu není, takže pan Sambo Terho za e FD. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám za skvělou práci. V průběhu finanční krize je absolutně zásadní, aby Evropská unie šla příkladem. Máme tu eh, velmi striktní eh, úsporná opatření ve členských státech a proto si myslím, že rozpočet eh, by měl být prorůstový ale mám obavy, pokud jde o některé pozměňovací návrhy, které jsou proti této zásadě, které mě mohou vést i k hlasování proti této zprávě, když byla tak dobře připravena. V budoucnu bychom měli pamatovat na to, že naše prostředky nejsou nekonečné. A když něco zvýšíme vždycky, to bude mít určité náklady. Děkuji. Pane Terho. Pane Fox, chcete něco ještě dodat? Děkuji. My, myslím, že bychom všichni si přáli, kdybychom mohli postoupit k hlasování. Ano, to uděláme. Prověříme funkčnost systému. Můžete prosím vložit eh, vaše hlasovací karty do systému. Ano, zdá se, že šest eh, z nás nehlasovalo. Takže je to v pořádku, tím pádem můžeme přistoupit k hlasování. Pozměňovací eh, návrh jedna, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Schváleno? Prověříme. Konec hlasování. Zamítá se, bohužel. Takže Dvojka, tři, tedy, eh, kdo je pro? Ne, je to dva. Pozměňovací návrh dva. Dva. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní tři, pro, proti, zdrželi se, prověřme. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 4 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 6 tedy 8 pro, proti, zdrželi se, prověřme. Elektronicky Konec hlasování. Zamítá se. Já nemám kart, eh, hlasovací kartu, ale to výsledek nemění. Ale vezmeme to v potaz. Kompromis A pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 15 prověřme tedy, eh, se omlouvám, kompromis A pro, prověřit. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B pro, a tady máme sdělené hlasování, část 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Část 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 27, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36, ne 38, ne 39, omlouvá se pan předseda, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověřme. Zahajujeme hlasování. 39. Třicet devět odpadá. Takže osm. Pro proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní původní text elektronicky, tedy celý text. Zahajeme hlasování. Konec. Je to schváleno. 37 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování. A nyní přejdeme k rozpočtu na celý finanční rok. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schvítá se dva devět, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 6, 7, 0, 0 bohužel zřejmě chyba, problém s mikrofonem. Takže Nyní 0,1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítá se. 19. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme. 6719. Zahajuji hlasování. Hlasování je již zahájeno. Konec hlasování. A je to schváleno. Už jsme hlasovali 6700. Ano. Po mém, po, po té, co byl zamítnut můj návrh, myslím, že se o tom mělo, mělo hlasovat. Ano, a bylo to zamítnuto. Můj ano, ale ne ten návrh zpravodaj. Takže o tom budeme hlasovat. Kdo je pro? 0-0 tedy. Proti? Zdrželi se, zamítá se. Takže to prověříme. Konec hlasování. je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27. Ne, pardon, odpada. 39. Ne. 02. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítá se. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32. Ne, pardon, 40. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 16 nebo 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme. Schváleno. Prověříme to. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 03 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 04 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 7.00 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 05 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Já vám děkuji, omlouvám se za své omily v průběhu hlasování a přijdeme k dalšímu bodu. was in a hurry. Sorry for that. Thanks. No problem. No problem. So. Seguimos. Eh, señora Krat. Ah. Ah. Movemos, pasamos al siguiente punto. Le pido disculpas navrhuji, abychom šli dále. Velice se panu komisaři Renovi omlouvám za toto zdržení. A bez dalšího zdržení vám dám panu komisaři slovo. A prosím vás, abyste nám sdělil, jak si představujete budoucí bankovní unii, nebo spíše hospodářskou a měnovou unii. Tak prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, velice děkuji. Vážení eh, pánové, paní poslanci a dámy a pánové, eh, začínáme vlastně další sezónu a rád bych vám poděkoval za to, že jste přišli eh, s iniciativou, abychom hovořili podrobně o prohlubování hospodářské a měnové unie. Je to projekt, na kterém jsme spolupracovali během poslední doby a čili e, máme teď před sebou další půl rok. Já jsem přesvědčen, že velice podrobná e, diskuse do hloubky k této otázce je e, vhodným začátkem toho, co pravděpodobně bude velice zaneprázdněným obdobím, kterým bude tento podzim pro Evropskou unii i Evropský parlament. Evropská unie během posledních dvou let eh, podnikla velice podstatné a daleko sáhlé kroky, aby se překonala finanční a dluhová krize a aby se zlepšilo řízení EMU. Eh, Nicméně eh, napětí zejména na periferii, co se týče státního dluhu, tak toto napětí se během posledního roku eh, intenzifikovalo, neustále tady zůstává finanční pnutí a ekonomické nerovnováhy. Znamená to, že EMU i vůbec budoucnost eh, blahobytu našich občanů eh, jsou nadále pod velkým tlakem. Další změny architektury hospodářská a měnová unie jsou na zapotřebí k tomu, abychom mohli řešit eh, slabiny eh, které tady zbývají z toho původního uh, uspořádání hospodářské a měnové unie a abychom zajistili silnější a stabilnější základy pro trvale udržitelnou jednotnou měnu neboli euro. Je třeba uh, podnikat kroky i v krátkodobém horizontu, abychom zadrželi postup krize, abychom obnovili růst uh, a odstranili nevyváženosti. To je třeba spojovat s dlouhodobou představou o hospodářské a měnové unii. Musíme mít celá jasnou cestovní mapu, jak se k tomu dopracovat. A e, na tomto pozadí pak e, Evropská rada si vyměnila návrhy o dalším e, Eh, prohlubování hospodářské měnové unie a to na základě zprávy, kterou předložil pan předseda rady eh, eh, Van Rompuy spolu s předsedou skupiny ECB. E dále jsou tady nové stavební bloky pro budování hospodářské a měnové unie dále, tak aby tady byl také integrovaný rozpočtový rámec, jakož i rámec pro integrovaný integrovanou hospodářskou politiku a tak, aby bylo možné posilovat demokratickou legitimitu a odpovědnost. Je jasné, že je třeba postupovat dopředu na všech těchto frontách, ve všech těchto záležitostech a proto také hlavy států a vlád dali mandát předsedovi Evropské rady spolu s ostatními třemi předsedy, aby předložili eh, zprávu, eh, předběžnou zprávu do eh, října s tím, že závěrečná zpráva by měla být předložena do konce tohoto roku. Ta předběžná zpráva se zaměří na další opatření, která by bylo možné zavádět v krátkodobém horizontu a pak ta závěrečná zpráva v prosinci se bude zabývat i tím, co je možné dělat v současném smluvním rámci a jaká opatření by si vyžádala změny samotné smlouvy. Členské státy a Evropský parlament samozřejmě budou velice blízce přidruženi k těmto jednáním a budou konzultováni při přípravě této zprávy. Cílem procesu konzultací je dosáhnout konsensu ohledně toho, co je dosažitelné v krátkodobém eh, eh, horizontu a co je žádoucí z dlouhodobého hlediska, tak abychom dosáhli komplexní cestovní mapy, aby bylo možno dosáhnout skutečné hospodářské a měnové unie. V zásadě to znamená, že je třeba dokončit eh, přebudování hospodářské a měnové unie, což zatím probíhá tak, abychom měli eh, eh, hospodářskou a měnovou unii 2, která by se vlastně lišila od té první, kterou jsme tady měli během prvních deseti let její existence. Vážené paní poslankyně a poslanci, další vývoj finanční nebo bankovní unie je třeba pokládat za eh, jednu z hlavních priorit v tomto kontextu přebudování hospodářské a měnové unie. Chceme bez dalšího zdržování postupovat dále a jedná se o dvě etapy. V současné době jsme v té první etapě a v souladu s prohlášením ze summitu z 29. června komise pracuje na legislativním návrhu, který se týká vytvoření jednotného dohledového mechanismu pro všechny banky v eurozóně a pokládáme to za věc naléhavou. To bude předloženo e, za méně než 14 dní, e, v podstatě za 10 dní, tak aby bylo možné to dokončit do konce tohoto roku. Dohoda ohledně jednotného dohledového mechanismu by měla uvolnit cestu pro evropský eh, mechanismus stability, tak, aby bylo možné přijmout poté nový nástroj, který by umožnil přímou rekapitalizaci bank. Já jsem přesvědčen, že posun v oblasti dohledu bankovního na evropskou úroveň a také předpokládané další kroky, aby se vytvořila úplná bankovní unie, že to všechno jsou nezbytná opatření. Máme-li dosáhnout stability e, e, e, integrované evropské ekonomiky a máme-li zvrátit tu negativní smyčku mezi státy a mezi bankami, protože to momentálně velice brání brání rozvoji Evropské unie v její snaze vytvářet pracovní místa. Vím, že jste právě o tom hovořili velice podrobně s mým kolegou eh, Michelem Barnierem a že to bylo předmětem vaší rozpravy s panem předsedou ECB Mario Draghi. Já jsem s oběma těmito pány velice úzce spolupracoval. Eh, pokud to chcete pokládat za znak eh, jednoty a vzájemného porozumění, pak nic proti tomu nemá vám. Chtěl bych tady teď nastínit hlavní prvky našeho návrhu. A to proto, že je to eh, úhelný kámen, možná nejdůležitější stavební eh, kámen naší reakce na krizi a, na, eh, a je to směřování ke skutečné hospodářské měnové unii. Samozřejmě musíme vycházet z tomu, že momentálně už máme finanční systém velice integrovaný, i když tady vidíme určité příznaky renacionalizace, které se projevily právě v posledních několika letech vzhledem k finanční krizi. Každopádně existuje velký potenciál pro finanční nestabilitu. A eh, je tedy hrozba, že co vznikne v jedné zemi, se rychle rozšíří i do dalších zemí, což už jsme tady viděli. Potenciál pro takovouto přeshraniční infekci krizi je ještě větší ve státech eurozóny. Jednotný mechanismus dohledu tudíž se bude vztahovat na všechny členské státy eurozóny, ale bude otevřen i pro účast ostatních jiných členských států, které si budou přát nastoupit cestu hlubší integrace. V takovýchto případech eh, příslušný členský stát eh, by měl eh, se právním způsobem zavázat a dá také záruky, že rozhodnutí Evropské centrální banky v tomto kontextu budou závazné i pro jeho národní úřady a banky jednotný mechanismus dohledu Eh, bude mít samozřejmě velkou ambici, co se týče eh, počtu bank. Týká se to velkého počtu bank. A jak jsme už v posledních letech viděli, dokonce i poměrně malé nebo středně velké banky mohou mít význam pro celý systém, tudíž mohou eh, celý eh, systém rozkolísat, například Northern Rock eh, nebo, nebo banky. Náš přístup tudíž předpokládá velice ambiciozní mechanismus poměrně širokým pokrytím, který bude zajišťovat dohled nad všemi bankami v evropské, eh, v eurozóně a srdcem toho bude Evropská ústřední centrální banka tý je třeba, té je třeba směřit hlavní odpovědnost a hlavní úlohy dohledu, aby se zajistilo efektivní a vysoce kvalitativní um, uplatňování dohledu. Eh, národní eh, orgány dohledu, které mají samozřejmě už zkušenosti a které mají ehm, dobrou historii ehm, obezřetného dohledu, budou zajisté sehrávat důležitou úlohu i v tomto budoucím systému. Musíme také zajistit, že jakékoliv riziko střetu zájmu při, eh, mezi rozhodujícími orgány Evropské a, ústřed, a Evropské ústřední banky bude vyloučeno a to zejména tím, že se zajistí oddělení dohledových funkcí od těch funkcí, které mají co dělat s realizací měnové politiky. Konečně pak eh, vhodný mechanismus demokratické zodpovědnosti eh, bude třeba vytvořit a to proto, aby bylo možné eh, plnit všechny zodpovědnosti, co se týče dohledu. Eh, a tady musíme posílit Evropskou eh, centrální banku, která má na starosti také která je samozřejmě nezávislá, ale její odpovědnost je třeba posílit právě v oblasti měnové politiky. Eh, jak víte, komise už tady navrhla legislativu, která posílí současné národní systémy, co se týče systému eh, záruk eh, vkladů a má to také posílit kapitálové požadavky pro banky. Tyto návrhy se budou vztahovat na všech 27 členských států a mají mimořádný význam. A Rada a Evropský parlament by je měli přijmout pokud možno co nejdříve. Pak se dostávám k druhé etapě. Tam budeme muset rozhodným způsobem pokročit, abychom vytvořili společný systém záruk vkladu na eh, ochranu vkladatelů a aby bylo možné také mít rámec pro zotavení a řešení krizí v Evropské unii jako takové. Jak už jsem tedy hovořil, předpokládáme legislativní návrh během příštích dvou týdnů nebo do deseti dnů a e, má to vést k nastavení společného mechanismu dohledu. Zároveň také přijmeme sdělení, v kterém nastíníme cestovní mapu, jak dosáhnout plně e, vyspělé bankovní unie. Pane, paní předsedkyně, e, vážení členové, je tady vysoká úroveň finanční a hospodářské vzájemné provázanosti, zejména v eurozóně, a proto je třeba učinit kvalitativní pokrok na cestě k fiskální unii tak, abychom zajistili pokud možno co nejhladší fungování EMU a to ku prospěchu evropských občanů. Fiskální unie musí zajistit rozumnou rozpočtovou politiku na národní i na evropské úrovni tak, aby bylo možné přispívat k udržitelnému růzu a k zajištění makroekonomické stability. Mělo by to zahrnout efektivní mechanismy na prevenci a korekci neudržitelných fiskálních vývojů v členských státech. Rovněž by to mělo zahrnout nástroje, aby se řešily asymetrické ekonomické otřesy a aby bylo možno zabránit rozšiřování takovýchto jevů v rámci eurozóny a vůbec do evropské ekonomiky. To zase by mohlo znamenat i koordinovaná nebo společná eh, ne, emise dlugo, dluhopisů a také sdílení rizik a spolu s přiměřenými kroky na cestě k společnému rozhodování o rozpočtu, tak abychom zabránili dalšímu nebezpečí, že někdo příliš bude podnikat na vlastní pěst. Čili jedná se nám o to, abychom eh, došli k integrované finanční a hospodářské politice situace, ale neměli bychom zase tu laťku zvedat příliš vysoko, alespoň ne v krátkodobě, protože paradoxně bychom eh, riskovali, že budeme nahrávat těm, kteří chtějí představovat hospodářskou a měnovou unii jako něco, co v zásadě není možné. A proto e, sice uvažujeme a pracujeme na tom, abychom vytvořili budoucí hospodářskou a měnovou unii, ale zároveň musíme plně využívat existujících nástrojů, celé té soupravy nástrojů a celého toho rámce řízení, který už tady existuje. A musíme to všechno zlepšovat všude tam, kde to je možné, jak e, z důvodů podstatných, tak i proto tam, kde máme právní manévrovací prostor, tím se dostávám k mimořádně důležité záležitosti, kterou bychom rozhodně neměli přehlížet, protože můžeme nadále posilovat eh, rámec řízení a to konkrétně tak, že doděláme tupak. A to můžeme zvládnout v rámci eh, současné mm, smlouvy. Můžeme, eh, musíme zapracovat novou dynamiku do probíhajících trialogů, tak, abychom mohli rychle dosáhnout dohody, tak, aby bylo možné respektovat původní cíl návrhu, zejména aby se zlepšila eh, dohled a politická koordinace v oblasti eurozóny. To znamená také, že je třeba, aby eh, členské státy včas před, předá, předkládaly návrhy eh, rozpočtu a aby tady byl efektivnější rámec, tak aby bylo možné napravovat nadměrné schodky. Další kroky na cestě k integraci lze eh, eh, eh, podnikat dále, včetně výraznější fiskální integrace. Pravděpodobně by to bylo spojeno i se společnými dluhovými nástroji, ale mělo by být jasné, že takové kroky by se nejprve vyžádaly další, ehm, další pooling, další združování rozhodovacích ehm, pravot, rozhodování a byly by, bylo by třeba dělat další kroky, aby se zajistila politická legitimita. Eh, vážení eh, poslanci, dostávám se k, rozhodo, k rozhodováním na evropské úrovni ohledně finanční, fiskální a hospodářské politiky. Samozřejmě, že tady budeme potřebovat velmi výrazný mechanismus, tak aby se legitimizovala společně podnikovaná rozhodnutí, aby se zajistila také potřebná demokratická zodpovědnost a politická účast. To je naprosto zásadné. Máme-li dosáhnout veřejné podpory pro um, rozhodování, která se dělají na Evropské unie, eh, úrovni Evropské unie a budou se dělat a která mají dalekosáhlé dopady pro život evropských občanů. Eh, zahájil se dialog ohledně v souvislosti se Sixpackem a vlastně máme tady nových eh, nástroj, který nám umožňuje, že abychom měli fórum týkající se právě politické zodpovědnosti a další ekonomické koordinace. Aspektem Sixpacku potenciálně je inovativní um, činnost, která umožňuje právě vám, abyste vedli ekonomický dialog s jednotlivými členskými státy, a to zejména v těch případech, kdy porušují makroekonomické nerovnováhy, například když je u nich makroekonomická nerovnováha nebo když eh, porušují dohody týkající se růstu tak je možné povolávat také národní vlády veřejně k zodpovědnosti na evropské úrovně, pokud nebudou dostávat svým celoevropským závazkům. Myslím si, že můžeme klidně říci, že ekonomický dialog s Evropským parlamentem pravděpodobně nestačí na to, abychom reagovali na širší otázky týkající se demokratické zodpovědnosti Bruselu vůči evropským občanům potřebujeme také větší a užší spolupráci mezi národními parlamenty a mezi Evropským parlamentem. V tomto kontextu mi dovolte, abych vás upozornil na velmi důležitý návrh, který se objevil v rámci Tupaku. Je to možnost, aby komise byla zvána národními parlamenty k tomu, a, k tomu aby vysvětlovala stanovisko komise k národním rozpočtům. Například se to může týkat budoucí eh, koordinace, taková eh, ex ante koordinace by mohla něco podobného zahrnovat. Dámy a pánové, eh, než přistoupíme k obecnější diskusi, připomínkám a otázkám. Dovolte mi, abych uzavřel tím, že se stručně zmíním o věcech obecnějšího rázu. Já si myslím, že je velice pozitivní a zároveň mimořádně důležité právě to, že tato tak nesmírně potřebná závažná rozprava o budoucnosti euro již začala. Většina účastníků této diskuse souhlasí s tím, že hlubší integrace je zásadní v této oblasti, že to není možná všechno, ale většina s tím souhlasí. Většina souhlasí s tím ovšem, že to musí provázet a také výraznější demokratická legitimita a odpovědnost rozhodování. Ne všichni, ale většina účastníků řečníků souhlasí s tím, že je třeba, aby byla hlubší integrace a aby zároveň s tím, s tím byla dosažena hlubší, e, výraznější ekonomická zodpovědnost, s čímž já zcela jasně souhlasím. Souhlasím také s tím, že když budeme postupovat dále na cestě k naší společné vizi, pak e, není možné, abychom evropské vlády dělili na um, ty, kdo vyhrávají a kdo prohrávají. Buď všichni vyhráváme, anebo také prohráváme společně. Uh, a e, pokud, pokud má někdo pocit, že někdo e, na úkor jiných doceluje e, výhod, pak takový výsledek by nebyl politicky udržitelný. A bohužel už vidíme určité znepokojivé příznaky právě takovýchto pocitů a určitě si toho jsme všichni velmi dobře vědomi. V tomto kontextu potřebujeme budovat mosty v Evropě, aby se spojovo- přemostovali tyto rozdíly mezi různými vnímáními a názory. Ty rozdíly by měla nahradit společná představa o tom, jak postupovat ke skutečné hospodářské a měnové unii a to eh, eh, spolu eh, s prohlubováním demokratické odpovědnosti. Je to vize skutečné hospodářské a stabilní unie v příslušnou stabilitou a odpovědností, která umožní trvale udržitelný růst a tvorbu pracovních míst v Evropě vážení členové výboru Ekonu, vážení poslanci. Váš příspěvek k této rozpravě a k této vizi bude mít zásadní význam a určitě to bude ku prospěchu Evropy a všech jejich občanů a děkuji vám za pozornost. Thank you. No, děkuji. A teď Tady budeme mít ehm, formát příspěvku od jednotlivých členů výboru, protože tady pak budeme diskutovat o zprávě mm, Marion Tyson a pak se vrátíme eh, k mm, panu komisaři. A Teď vezmu ty, kteří jsou vedoucími za jednotlivé eh, frakce, eh, jsou budou koordinátoři nebo stěví zpravodajové, musíte mi říct, eh, která jsou to jména, ale vím, s kým začít a to je Marian. Prosím, Marian, máš slovo. Děkuji, paní před... Děkuji panu komisaři za to, že jste se k nám dostavil. abychom mohli provést tuto výměnu názorů. Toto je určitě pozitivní záležitost. Pane komisaři, tady v parlamentu eh, jsme krátce před letní přestávkou se usnesli eh, na tom, eh, že dáme dohromady ještě další zprávu, to je takzvaný plán předsedy Van Rompuje. A tady se chceme dostat velmi rychle ku předu. A ani nemáme nic proti tomu, aby všechny instituce mm, viděly, že se to musí brát vážně, že se tady musí pokročit ku předu. Eh, protože eh, to nebylo jenom dlouhé horké léto, které máme za sebou, ale mám před sebou obtížný podzim. Na toto zasedání jsme už chtěli předložit návrh zprávy, ale eh, jako zpravodajka jsem měla pocit, že to nebude demokratické, protože tato zpráva potřebuje většinu v parlamentu. A v letních měsících, kdy všichni byli nadovolené, jsme těžko mohli zjistit, jaký je názor kolegů na tuto věc. A e, v spolupráci se sekretariátem jsem si dovolila se dnes omezit na pracovní dokument e, s různými otázkami. A po tomto zasedání pak ehm, se pustím do práce na návrhu eh, této, eh, tohoto dokumentu. Eh, tady vidíme různé otázky. Vlastně to nejsou rozhodování pravém slova smyslu, ale určitě je to pár ožahavých bodů. A mm, nepůjdu tady do podrobností, protože se, mm, bych se opakovala různé aspekty, ale mohu říci, že všichni kolegové jsou si vědomi zvláštní situace a na tomto základě budeme moci dát dohromady stanovisko. Doufám, že zpráva nalezí ehm, nalezne rozsáhlou podporu, protože jako parlament musíme být sjednoceni. S prezidentem eh, Evropské centrální banky jsme dnes vedli diskusi, také s panem komisařem Barnierem a máme radost z toho, že můžeme diskutovat i dnes s vámi. Ale pane komisaři, dnes odpoledne jsem zjistila, že tady jsou určité obavy. A to netolik ehm, ve vztahu k čtvrtému eh, modulu eh, balíčku, o kterém se tady mluvil, mluvil se o demokratické eh, zodpovědnosti, legitimaci, ale na samém začátku bychom měli jednu otázku. Tady jde o dohled, dozor, ehm, o jednotný evropský dohled nad bankami. A toto v každém případě musí proběhnout na základě základního článku 127, eh, kde parlament může eh, podat eh, stanovisko. Pokud to tak bude, tak bych přeci jen ráda nadnesla některé obavy jménem některých kolegů. Zůstává u článku 127, anebo ehm, tvůrčím způsobem budeme hledat něco nového. Ehm, můžeme to zapracovat do rozsáhlejšího balíčku, také jsme to udělali v případě jiných dokumentů, tak abychom ehm, mohli dostat naši funkci legislativní, anebo to musí probíhat probíhat rychle. Jak tady bude začleněn parlament a jak byste nám mohl vy eh, na pomoci, aby parlament mohl správně naplnit svou roli? To je obava, kterou všichni tady v sále máme. A pak k finančnímu rámci. Jde-li o bankovní unii s nejrůznějšími pilíři, tak eh, eh, také slyšíme, také jsme to slyšeli od komisaře Baniera a vy jste to zmínil také, pak tady slyšíme, že tady bude jakýsi eurosystém, europrostor, eurozóna plus opt-in eh, s dalšími, kteří v tom chtějí být také začleněni. Já si myslím, že nebo doufám, že jich bude hodně, protože musíme držet Evropu pohromady, pokud možno všech 27 eh, členských států. Takže co nejvíce členských států, jak jen bude možné, které budou fungovat podle stejných pravidel. A pak bude skutečně nezbytné mm, e, e, vyžadovat, tam, kde bude nezbytné vyžadovat zvláštní pravidla, e, tak je budeme vyžadovat, ale vždycky tady jde o možnost opt-inu. Tedy musí to být eurozóna plus pro um, pokud možná co nejvíce dalších států v rámci finanční integrace Evropské unie. Pak k dohledu. Obce Euro plus, o té se už mluvilo, Aspoň tak jsem to nespochopila, ale mě by tady spíš zajímal váš názor, jestli potřebujeme symetrii pro um, působnosti, ne tedy pro uh, ono usnesení a um, je to stejná oblast um, působnosti jako um, bude dohled, bude to šířej koncipováno, bude to užší rámec. Uh, a potom vůbec eh, něco k kompetenčním oblastem eh, tohoto dohledu. Máme tady jednotný trh, mm, v členských státech existují různé banky. Jaké banky pak budou spadat pod tento eh, dohled? Mají to být všechny banky, ale pak jen mm, to bude platit pro určité úkoly, to jsme dnes taky slyšeli odpoledne. Jiní zase říkali, že tady bude existovat určitá matrice, matri, matrice eh, podle toho, jaké to budou banky, pak budou kompetence a úkoly rozděleny eh, různým způsobem. To je zase úplně jiný přístup a k tomu bych ráda slyšela váš názor a vaše argumenty eh, pro tu či onu oblast. Pak další obava, kterou ještě máme, ale nejsme to jen my sami. A sice měnově politický dohled v Evropské centrální banky pro otázky měnové. Tady tato banka musí samozřejmě zůstat nezávislá, toto plně podporujeme. Ale co se týče dohledu, tady musí být eh, povinnost skládat účty. Jak se tady dohodneme? Říkalo se, že to bude jakási interní architektura Evropské centrální banky, k tomu bych také ráda slyšela váš názor. A pak ještě něco ke vztahu mezi eh, touto bankou a eh, ono, oním bankovním úřadem. Evropská centrální banka jako eh, instituce dohledu. Jestliže budeme chtít zaručit vnitřní trh, chceme-li se postarat o to, aby tady pro všechny platila stejná pravidla, pak si myslím, že to může být tak, že někdy tady bude nezbytná taková, taková mediační práce mezi bankovním úřadem a Evropskou centrální bankou, možná ještě jinými členskými státy, které nejsou v systému, které jsou mimo eurozónu. A bude to pak probíhat přes EBR, e e, ale znamená to pak, že tento úřad bude stát hierarchicky nad Evropskou centrální bankou, protože to by byl určitý dohled nad touto bankou. A e, k tomu bych ještě ráda slyšela více argumentů. Důležité je také bod s kterým musíme rovněž počítat, jestliže budeme mít úřad dohledu. Bude to stačit a bude pak SM moci převzít nové funkce? přístup třeba k, bude mít přístup ke kapitálu bank, anebo budeme muset cvičkávat ještě déle, než oba další pilíře bankovní unie budou dokončeny. Doufám, že ne. Doufám, že budeme moci být aktivní tak, jak bude existovat tento dohled. Pak otázka zajištění vkladu a onoho, onoho řešení možné krize. Toto mi nebylo úplně jasné, co se týče eh, postoje šéfů vlád. Eh, my jsme se k tomu už vyjádřili, řekli jsme, že tady bude existovat fond. Evropský fond zcela jistě bude dobrou věcí, ale tento fond, hm, tady bych řekla, že vlastně potřebujeme dva. Jeden pro eh, samotnou realizaci a druhý pro zajištění vkladů. A pak totiž vkladatel bude mít pocit větší jistoty. Nemělo být všecko přes onen první eh, pilíř a v zajištění vkladu by pak, to by znamenalo, že tady nebudeme mít dostatek finančních prostředků. K tomu bych také od vás ráda něco slyšela. Další bod Jestliže říkáme, že si přejeme eh, eh, širokou základnu eh, takové bankovní unie nad rámec, tedy euro plus, anebo pokud možno všechny členské státy. Pokud toto budeme mít, pak tady máme i ESM na summitu. Toto bylo představeno nebo označeno jako financial backstop. Budeme mít tady backstop mít pro sedmnáctku, anebo pro všechny. Co se pak stane s členskými státy mimo eurozónu? oni nebudou mít možnost tohoto zajištění, nebo se bude muset skonstruovat něco jiného, dosud toto není vyjasněno. Tak, tolik bankovní unii. A pak eh, k fiskálnímu rámci. Eh, o rozpočtu jste už řekl, eh, co bylo zajištěno. Zítra budeme pokračovat ehm, v trialogu na Tupeku. Doufáme, že při jednom čtení se dopracujeme, první čtení se dopracujeme k nějakému výsledku a v závěrech Evropského samitu také slyšíme, že je tady úmyslí dále. Komise nemá mm, mm, pouze požadovat to, že vlády si budou předem předkládat své návrhy rozpočtu a v daném případě to budou opravné, opravené plány, ale, alespoň to jsem slyšela ze samitu, jestliže nějaký rozpočet už byl schválen v Národním parlamentu a e, v určitém členském, v členském státě pak něco selže, pak Evropa musí mít možnost odkázat na rozpočet a říct, toto v pořádku není. Teď budeme pracovat dál jednu věc jsme ještě nedodělali a pak už se musíme připravit na další krok a bylo by asi lepší, kdybychom se zabývali akutnějšími problémy, eh, abychom eh, účinněji eh, na tomto pracovali a pak stáli sjednoceni. Tady k tomu také chci slyšet váš názor. Dále integrovaný rozpočtový eh, rámec, integrovaný fiskální rámec. Tady máme jeden bod, který se znovu a znovu objevuje, už se o tom několikrát hovořilo, i eh, když se podíváme na zprávu eh, Gula. Je to otázka společného postupu k dluhům, přístupu k dluhům, redemption funds, nebo ať tomu budeme říkat jakkoliv. Eh, eh, pro některé věci potřebujeme eh, smluvní změny, ale pak jsou tady další věci, které v parlamentu již byly provedeny. Tady mluvíme o Tupeku, rada a naše služby říkají, že toto možné není v rámci Tupeku, protože toto je nesprávná základna. Man von Rompuy spolupracuje s ostatními předsedy už teď na takové cestovní mapě, kde se to má znovu objevit. A teď očekávám, že eh, během trilogu se nám dostane ještě menší podpora pro čůpek, protože se bude více vyčkávat. A ehm, konec konců na Evropském eh, summitu ehm, padne nějaké rozhodnutí o novém nasměrování eh, ekonomické a měnové unie. Nemyslíte si také, že bychom si na to měli dát více času? A pak ještě další bod. Je lepší, abychom se teď usnesli na tom, že toto ohlásíme, že budeme chtít spustit do společné rozpočtové solidarity s určitými podmínkami, ale až budou tyto podmínky splněny, anebo musíme um, musíme čekat v případě rozhodování o společných dluzích na to, až budou stoprocentně splněny všechny podmínky. To je otázka, otázka důvěry a k tomu bych také ráda znala eh, vaše argumenty. Pak otázka ekonomické integrace. Tady už mm, byly provedeny určité kroky, máme tady Euro plus pakt, máme tady akronomické eh, nerovnosti Evropa 2020, semestr ale to taky nefunguje. Eh, neměli bychom od členských států požadovat, aby se drželi eh, rozhodnutí a společných usnesení. Eh, a pak ještě otázka Evropy. Máme tady, mm, měli jsme jedno kolo semestru a doporučení, která z toho vyplynula pro jednotlivé členské státy, jsou tato. Dá se říci, že tato doporučení členským státům eh, jsou dostatečná, jsou eh, dobře formulovaná, eh, ostrá k tomu, abychom něčeho dosáhli. Někdy si totiž říkám, jestli by nebylo lepší, kdybychom na jedné straně měli doporučení, eh, kde se vyžaduje určitý konkrétní výsledek eh, od členského státu, ale na straně druhé zase mít doporučení, eh, kdy půjde jenom o závazky týkající se prostředků a nepůjde tolik o konkrétní výsledky. Takže potom oblast ekonomické integrace, tady se také ptám, co uděláme s daněmi pokud ehm, se máme dostat k ekonomické integraci, tak tady můžeme očekávat, že ehm, nastanou různé problémy. Mm. Teď to máme v rámci Evropské centrální banky, ale měli bychom si možná zvážit, jak členské státy budou utvářet své daňové systémy, nebo zdanění práce, zdanění podniků, zisků podniků, zdanění kapitálových výnosů a podobně. A tady určitě může nastat efekt přele, přelívání se těchto problémů z jedné země do druhé. Takže tady bych to ukončila, pane, paní předsedkyně. Zcela jistě se tady naskytá i otázka demokratické eh, organizace eh, z odpovědnosti. Otázka je, jak bude se utvářet tato vize, jestli parlament bude vážným způsobem integrován, anebo jestli zase bude vyčleněn, eh, mm, jestli to bude jenom mezi komisí a radou dohodnuto. V každém případě potřebujeme výsledek, který bude eh, skutečně eh, demokratický. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Mm, myslím si, že potřebujeme ještě názory ostatních kolegů, abych to mohla zapracovat do svého návrhu zprávy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Postoupíme za chviličku dál, ale předtím chci říci něco, co jsem už viděla v tisku někteří poslanci říkají, že pan Mario Draghi řekl určité věci. Již za mnou přišli mnohí, mnozí novináři, říkali, je pravda, že když mi říká pan poslanec, poslanec X, že pan Draghi řekl Y, že to je pravda, upozorňuji, že to bylo zasedání jen kamera za zasedením za zavřenými dveřmi, takže tyto citáty nejsou vůbec reprezentativní, protože někdy možná řekl, že to je ABC a tudíž řík, říci, že Mario řekl B, je nepřesné. A v jiných případech je to naprosté porušení důvěrnosti. Myslím, že je to uh, skutečně ostudou uh, této sněmovny a já nestrpím, že nějaký poslanec uh, řekl, co někdo řekl na zasedání jen kamera. I když si někdo myslí, že to není příliš tajné a většina z toho nebyla příliš tajná, ale i tak je to v rozporu s našimi zásadami a pracovními postupy. Jestli si myslíte, že eh, sem teď budou lidé chodit na zasedání s zavřenými dveřmi, tak myslím, že vaše eh, kroky to ohrozily a vaše jména jsou v tisku, takže za to ponese to zodpovědnost. A teď eh, přejdeme k řečníkovi za SAD. Je to Elisa nebo Leo? Liam. Je to Liam. Já bych se vyjádřil poté. Takže prosím, Liame. Liam. Děkuji. Já se chci připojit k obavám Marian sen a to zejména, pokud jde o otázku demokratičnosti. Protože mnoho lidí si tady přeje federální řešení, ale Eh, je to někdy bez eh, toho, abychom se vzali v potaz reakci populací a ta může být velmi eh, citlivá. A my jsme se snažili být maximálně konstruktivní v debatách o takzvaném tupeku, ale v tom textu, tak jak stojí, to znamená sem evropský semestr a sixpack, tam role Evropského parlamentu je omezena a to je omezena na v podstatě dosti nevýraznou roli. A Tudíž je potřeba diskutovat o tom, jaká, jaké dobré znění toho, aby se zajistilo, že národní parlamenty i Evropský parlament e, skutečně e, budou na jedné lodi, protože my podporujeme komunitární metodu. A tato komunitární metoda sama osobě není plně uplatňována, dokud celá řada otázek, včetně té, o které hovořil Peter Simon, to znamená záručního eh, bankovního fondu, není ošetřena. Tato záležitost je eh, teď eh, tak trošku zmražená, už vlastně rok, a my se musíme postarat o to, aby to, co se stane s tímto záručním bankovním fondem a e, aby bylo, e, se nějakým způsobem promítlo e, do návrhu, které tady máme. A teď bych se chtěl dostat i k některým rozpočtovým otázkám. Hovořili jsme tu o koordinaci ex ante a my jsme tomu rádi, protože to je dobrý způsob, jak pragmatickým způsobem koordinovat rozpočtové politiky. Proč říkám pragmaticky? Bude totiž potřeba zohlednit i makroekonomickou situaci, předvídat vývoj a uspůsobit návrhy eh, situaci jednotlivých zemí. Samozřejmě, že v Německu tato situace není stejná jako v Itálii a nebo zase ve Francii. Takže je zřejmé, že vzhledem k tomu, že ekonomická eh, situace Jakmile se tedy skonsoliduje, a tady musíme dbát na to, abychom měli skutečnou um, rozpočtovou rovnováhu, ale musíme zohlednit také některé výjimečné okolnosti, které mohou přetrvávat vzhledem k tomu, že hrozí recese v mnoha členských státech, které v nichž už existuje negativní růst v průběhu minulého obd- posledního období. A kromě toho demokracie znamená, že se musí vzít v potaz především preference voličů. Proto musíme zajistit eh, účinnost a eh, rovnoprávnost všech těchto opatření. Takže když hovoříme o rozpočtu, a samozřejmě teď nemůžeme zabíhat do podrobností, ale jedna zásada, kromě eurobondů, o kterých hovořila paní Tysen, si myslíme, že ta rozpočtová disciplína musí být v členských státech provázena i určitou proaktivností rozpočtovou na komunitární úrovni jak bychom si mohli představit eh, na ro, federaci rozpočtovou, jako třeba ve Spojených státech, bez e, také rozpočtu, který je federální. A jestliže e, se předpokládá rozpočtová disciplína v jednotlivých členských státech, tak musíme najít prostředky na financování komunitárních opatření a to daleko stálejším, permanentnějším způsobem, než ten, to, o kterém se eh, rozhodlo v Paktu pro růst eh, v loňském roce. Víme, že zatím ten eh, rozpočet evropský nepřekracuje 1,2 ADP a tudíž mělo by, měli bychom ho alespoň zdvojnásobit nebo trojnásobit a tím pádem se nastoluje otázka vlastních zdrojů. To je ovšem něco spíše pro středně dobý horizont. Není to něco, co můžeme vyřešit dnes v této zprávě. Takže tolik v kostce, co jsem chtěl říct, co mě napadlo k tomu a jistě to ještě upřesníme v blízké budoucnosti. Thank you. Do I have an LD speaker? Děkuji, Sharon. Takže Alde ještě nestanovila stínového zpravodaje, takže já se vyjadřuji pouze jako koordinátorka. Chci poděkovat eh, komisaři za to, že se mezi nás dostavil a že se účastnil této výměny názoru. Děkuji Marian, která to dobře nastínila. Ale chci komisaři jen říct, co jsme již řekli panu Dragimu a Michelu Barniemu. Eh, to je ta naše obava, kdy samozřejmě víme, že jsou to nesmírně obtížná témata, je to komplikované a my nechceme komplikovat život komisi. Ale otázka ucelenosti mezi demokratickou legitimitou na jedné straně a na straně druhé, abychom eh, se neuchylovali k obcházení eh, textů, které nebudou podrobeny spolurozhodování. Je tu článek 126, teď článek, který eh, dává určité pravomoci eh, centrální bance, ale já si myslím, že parlament by mohl hrát, měl hrát roli. Také víte, eh, co jsme udělali v uplynulých letech. Víte, že jsme na vás někdy vynakládali tlak, ale také jsme vám pomáhali čelit radě. A Tudíž vám chci znovu předat toto poselství. Neměli bychom vyvolávat nějakou mezinstituční válku, ale neměli bychom na druhé straně připustit nějaké vylučování parlamentu, když hovoříme o demokratické legitimitě. Já jsem byla zpravodajkou eh, také eh, do výboru pro systémové riziko té zprávy. Už jsme se jednou eh, pokusili připojit centrální bance určitě orgán, aniž bychom tím nějakým způsobem ohrožovali její eh, misi, její náplň, aniž bychom tím ohrozovali, ohrožovali koherentnost její činnosti. Já si říkám, jestli by DG ECFIN nemohlo udělat určitou objektivní zprávu ohledně toho, jak na tom jsme eh, po dvou letech, je do jaké míry co fungovalo, co ne v kontextu krize, jestli to bylo z důvodu určitých koncepčních chyb, nebo jestli to byly, nebo ne. Možná je to trošku eh, předčasné měnit ten eh, text Saby, ale každopádně eh, měli bychom z toho vyvodit nějaké možná poučení, abychom věděli, jaká bude ta funkce makro versus tedy vazba na mikro úroveň. Možná jsme něco nenastavili úplně optimálně, ale to, co slyšíme od Lia Sarby, je, že je potřeba dialog, že je to struktura, která je eh, tak trochu těžkopádná, možná nevždy splnila svoji roli a jde o to, jaké, jaké to je a s tím každodenním dohledem a zároveň zachováním operačních schopností. Takže já vám eh, ještě jednou děkuji, ale prosím, berte vážně všechny na, naší žádost, naší vůli přispívat, aniž bychom tím komplikovali eh, činnost komise. Okay, thank you. Děkuji. A za zelená? Děkuji. Eh, vítám vás, pane komisaři. Asi jste neměl moc poklidné léto. Já bych chtěl navázat na vaše počáteční slova, kdy jste říkal, že nás budete konzolovat. Já už jsem ženatý 26 let. A myslím si, že jeden z důvodů, proč jsme pořád spolu, je, že e, u velkých věcí nejde o to, že ona konzultuje mě a já konzultuji je, ale že spolu rozhodujeme. A myslím si, že to je dobrý recept na e, trvalý snětek. Samozřejmě každý má svoji autonomii, ale e, společně řešíme významné věci. A mě by neuspokojovalo, kdybyste mě jenom konzultovali. Vy jste žádal o naše stanovisko, proto se za mě zaměřím na ty věci, které tady byly eh, schválně ponechány stranou. A zahaj, začnu s tím, eh, co jste říkal na začátku. Zmiňujete fiskální unii. To je hudba pro mé uši. Pokud to všem fiskální unie se týká fiskálních záležitostí. A to jsou jak výdaje, tak příjmy a jakkoliv překvapivě eh, tady ten dokument eh, předsedu 5 minus 1 eh, zachovává v této věci téměř naprosté eh, mlčení. Můžete samozřejmě říci, že to nejste vy, ale pan komisar Šemeta, ale myslím si, že kolegium by mělo říci, že tady nemůže být trvale udržitelný rozpočet bez další a hlubší fiskální integrace a to i na straně zdanění. A proto bych si přál, abyste se k tomu více vyjadřoval a byl v tomto aktivnější. Druhá věc. Říkáte, že opravdu Eh, musíme přejít na verzi EMU 2.0. My už dlouho hovoříme o tom, že nemůžeme mít pouze striktní pravidla pro rozpočty a dluhy, ale také přísná, stejně přísná pravidla a přísnou disciplínu pro investice. A tady se dostáváme k Evropě 2020 a já bych očekával, že přesně váš eh, řeše ředitelství tady bude velice eh, silně trvat trvat na tom, aby členské státy dodržovaly sliby, které bohužel se týkají, jsou pořád jenom sliby, co se týká snižování chudoby, investic do vzdělávání, snižování nezaměstnanosti a tak dále. Tudíž to je zase věc, která tady chybí. A konečně pak ta demokratická zodpovědnost. Já eh, slyším, co říkáte, že probíhá hospodářský dialog a že to na nic nestačí. A proč tedy komise se obrací na národní parlamenty? Já bych řekl, že to je moc pěkná, pěkná konverzace, pěkná slova. Samozřejmě já také rád všelikam sjedu a hovořím s lidmi ale myslím, že se na takovou konverzaci budu dívat trochu jinak, když budu vidět, že nasazuje vlastní kůže. Čili jestliže minister financí strany země X přijede sem na příjemný pohovor a nebude to mít žádné důsledky, co se týče jeho budoucnosti, no tak eh, nebude eh, mít žádnou zvláštní pobídku k tomu, aby nejenom eh, silně hovořil, ale také silně jednal. A to tež. Když pojedete do Národního parlamentu, tak to je sice pěkné, ale oni vás odvolat nemohou. A tady zase začíná demokratická zodpovědnost. Nikoliv končí tím, že jdeme z kůží na buben, že jdu před v dovoliče a riskuju, že se sem nevrátím v roce 2014. To se týká vám, to se týká ministrů. A tady to je moc měkké. Tohle je taková moc měkká demokratická odpovědnost, eh, mimochodem v porovnání s tvrdou eh, rozpočtovou disciplinou. A to je věc, kde pořád ještě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 já tedy jenom uvažuji o tom, a je to, ne, je to velice e, pěkný význam, jak, příklad, jak po 26 letech e, v, v Lambertu e, pořád se takto funguje při rozhodování, což je pěkná a sotva někomu se podaří toto překonat. Pane komisaři, vy jste hovořil velice výmluvě, výmluvně o tom, co mu říkáte eh, hospodářská měnová unie číslo 2, eh, což už je vlastně bankovní unie. A v druhé části eh, vašeho projevu jste řekl několik obecných věcí a já bych vás chtěl vyzvat, abyste pokračoval hovořit takto obecně protože já jsem si skoro jistý, že velice dobře víte, jaké jsou tady překážky a eventuální odpor který by mohl eh, vzniknout eh, vůči bankovní unii. Co tím myslím? Eh, bankovní unie nebo eventuální bankovní unie ta bude sotva fungovat bez toho, aby se nedokončila fiskální unie. Vy jste to zmínil, pokud jsem vám dobře porozuměl. Ale vlastně to znamená, že národní rozpočty budou muset nebo by musely být předkládány do Bruselu. A podívejte se do každého e, členského státu, bez ohledu na to, jaká tam je vláda pravicová nebo levicová, jestliže se bude snažit navrhovat strukturální reformy, pak jejich návrhy budou pod tlakem voličů. A já si bohužel nemyslím, že to bude fungovat, když vlády budou muset předkládat své národní rozpočty do Bruselu pak eh, se budou z toho vinit Brusel, jakožto zdroj všech problémů. A druhá věc, fiskální unie, eh, ta bude muset eh, vést k politické unie. A proto bych chtěl toto zdůraznit, že politická unie nemůže být vytvořena bez občanů. A já nejsem skoro, ale úplně přesvědčen, že to je to hlavní. Co nelze ignorovat a eh, co se setká s odporem, a to nejenom eh, ze strany některých vlád, ale i ze strany převážné většiny lidí. A proto se jednoduše ptám, Zda vy, pane komisaři, si jste vědom, nebo zda souhlasíte s tím, e, co si já myslím. A Zda si uvědomujete veškeré eventuální kroky, které Evropská komise bude muset udělat, aby přesvědčila lidi, aby přijali e, tuto už konečnou e, politickou unii s hlavním městem Bruselem abych to řekl takto na rovinu. Thank you very much. I don't see any more shadow. No, nevidím další stínové zpravodaje, takže přejdeme k dalším řečníkům. Nezbývá nám mnoho času. Claudio Maganti, paní Graca, Perons Pereš, Lisa Ferrera, paní Kodimata a Roberto Galtieri. Takže pokud budete hovořit každý zhruba dvě minuty, zůstane komisi pak asi pět minut na to, aby odpověděla všechny tyto dotazy. Takže Claudio. Já jsem vás neviděla. Hmm, takže prosím, protože vy jste skupina. Thank you, Chair. Uh, Mr. Ren. Uh, děkuji, pane komisaři. Um, Eh, rozpoznáváte, že Evropská unie má eh, odpovědnost v otázce nerovnováha, nerovnováh, no, o kterých jste hovořil ve eh, vaší zahajovacím projevu a také ve vašem článku. Evropská komise totiž mm, vydává ekonomickou a monetární politiku v posledním desetiletí a zjevně tato politika mm, a její vztahy měly dopad na ekonomiku Evropské unie. Takže já si myslím, že tady máte určitou zodpovědnost odpovědnost. A ve stejném článku ve Wall Street Journal hovoříte o pozoruhodném pokroku, v, co se týče těchto, této nerovnováhy. Mohl byste prosím definovat, co znamená tento pozoruhodný pokrok? Francie dnes řekla, že výše nezaměstnanost šla na 3 miliony lidí. A my toto nazýváte pozoruhodným pokrokem. Nezaměstnanost roste a myslím si, že to je hlavní otázka v Evropské unii. Nezaměstnanost. Myslíte si, že bankovní unie vyřeší otázku nezaměstnanosti? Banky eh, žádají eh, státní pomoc, ale nepůjčují eh, peníze ehm, středně velkým a malým podnikům. Nemyslíte si, že je na čase, abychom eh, rozpoznali skutečnost, že některé členské státy, eh, že by se jim dařilo lépe mimo evropskou eurozónu, byly by konkurenceschopnější a mohly by více posílit své ekonomické systémy? Děkuji. Děkuji. A teď zpátky eh, k mm, dalším řečníkům. Claudio máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Io jsem fatto, ehm, commissario Ren, due differenti ano, děkuji. Otázka, kterou bych eh, rád položil panu komisaři Rénovi. Co můžeme eh, podniknout v rámci smluv? Eh, protože já dostávám vždycky stejnou odpověď. Dostánek žlánek 140 Evropské unie a pak tady se mluví o směrných kurzech a tak dále. Ale Vlastně se tady ani nemluví o tom, že mm, se je možné vystoupit z eurozóny a mm, mm, bylo také dříve řečeno, že technicky by to možná bylo možné vystoupit z eurozóny, ale co to přesně znamená? Je možné vystoupit z ní, nebo vlastně ne? A pak jsem v novinách četl, že se bude vynakládat tlak na některé členské státy. Jak to vypadá? s um, OECD um, tady byly um, učiněny výpovědi k španělským a italským uh, dluhopisům. Tak jak vypadá ta věci? A ty? Děkuji. Mě paní předsedkyně. Uh, ano, uh, Eh, pane komisaři, eh, vy jste tady hovořil o dlouhodobých eh, plánovaných opatřeních, které mají sebou přinést růst a stabilitu. A také jste mluvil o krátkodobých opatřeních, což je něco, co je akutní ehm, v krizi eurozóny. Tato krize velmi tvrdě postihla eurozónu, protože ehm, kromě 27 zemí, tedy v Německu tady vidíme snížení exportu, a e, pak to mělo dopad na e, trh práce, na průmysl, třeba e, Francie, jak jsme zrovna slyšeli od našeho kolegy, Francie má také problémy na trh práce se svou průmyslovou základnou. Proto má otázka zní takto. Co se týče situace ve Španělsku a Itálii, Eh, tedy možnost toho, že by tyto státy mohly požadovat státní pomoc bailout. Už jste přemýšleli o jiných alternativách a možnostech a jak budete reagovat na eh, tyto možné postupy? Už jste mm, přemýšleli nad opatřeními, která by mohla být implementována eh, paralelně s tím, jak se bude posilovat růst a rozvoj? Ehm, e, nizozemský ministr pro zahraniční záležitosti hovořil o tom, že se musíme ujmout iniciativy v Evropě e, ve vztahu k těmto záchranným balíčkům, tak abychom mohli docílit dalšího růstu a to ještě navíc ke kapitalizaci bank. E, máte takovéto programy pro okamžitou implementaci, když se podíváme na akutní povahu těchto záležitostí po celé eurozóně? Děkuji. Děkuji, Prvanč. Merci, madame. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já vím, eh, že vy eh, z hlediska toho, čím se zabýváte, to, to vás vedlo k tomu, že jste nám předložil ty informace, které jste nám řekl. Ale eh, na druhou stranu je tady potřeba určitá reakce z hlediska toho, co říkal kolega Tysen ohledně eh, návrhu z prosince pana Van Rompuje. A v týmu pana Rompuje, když se na to díváme, tak tam se toto téma řeší jako něco, co je spíš v rukou ekonomů. A já to vnímám tak, že pokud by tomu tak mělo být, tak budeme pokračovat v velmi procyklických opatřeních. Tak, jak jsme to dělali už čtyři roky. A co myslím procyklická opatření? To je, znamená samozřejmě úsporná opatření, která jen zhoršují situaci. Když se na to podíváme, měli, musíme se na to dívat trošku z odstupu. Eh, ta krize, která začala ve Spojených státech a e, do které jsme se potom ponořili, když se na to podíváme takovým termínem trošku, takovým obrazem trošku geografickým, tak mně se zdá, že tady máme velký problém, protože abychom jaksi unikli z té situace, musíme mít nějaký nový horizont. A e, Tudíž mně se zdá, že všechno to, co nám umožnilo našim otcům zakladatelům a předchozím eh, generacím vytvořit a realizovat nakonec ekonomickou a eh, hospodářskou eh, unii, tak to je něco, co, když se podíváme na to, že je potřeba více kontroly, více úspor, vysvětlit národním parlamentům, že to, co dělají se svými rozpočty, no nestačí. To nestačí. To povede jenom ke xenofobii, rasismu, k negativním e, pocitům a postojům. Čili toto je zásadní diskuze, ale nemůžeme se jí vyhnout. Děkuji. Elisa. Elisa. Muito obrigada, Sr. Comissário. Eu tinha muitas questões para lhe colocar, eh, mas vou tentar ser Děkuji. Je tu celá řada různých otázek, ale já se pokusím se vyjádřit k tomu základnímu, zásadnímu. Jinak pokud jde o eh, ty připomínky, které jsme tu slyšeli, jistě, že je potřeba abychom měli opravdovou hospodářskou a měnovou unii, ale nelze tak učinit bez role Evropského parlamentu. Ten legislativní rámec, který bude k těmto změnám potřeba, musí eh, nezbytně zapojit i zvolené zástupce, představitele, obyvatel. A otázka eh, státních dluhů. Pane komisaři, vy jste zmiňoval také to, že musí dojít k společnému vydávání dluhu. Ovšem, jak to bude zapadat dohromady s novými úkoly centrální banky? S tímto širším úkolem, což znamená tedy společné vydávání dluhu, vydávání dluhopisu. Chtěla bych to lépe pochopit, jak to bude vzájemně provázáno. Za třetí, rozpočtová kontrola v rámci fiskální unie. Nevím, jak to bude možno vyřešit, aniž bychom eh, řešili celou otázku daňových příjmů. Je možný vnitřní trh, kde dochází k regulačnímu dumpingu, daňovému dumpingu, de facto sociálnímu dumpingu myslím, že nastal nejvyšší čas, abychom zavedli opravdu rovné podmínky v sociálních otázkách, daňových otázkách. A to by si vyžádalo eh, také určité změny eh, v přístupu k hospodářské soutěži, k konkurenci, konkurenceschopnosti. V mé zemi, v Portugalsku, se řídíme doporučeními komise do písmene a přitom to příliš nefunguje. Protože je tu recese, takže máme 60, 35% eh, nezaměstnanost mezi mladými lidmi, máme skutečně hlubokou recesi. Komise musí revidovat ta řešení, která uplatňuje, nebo si domnívá se, že je to jediné, co přichází v úvahu. Omlouvám se za překročení času. Proč zrovna socialisté nemohou, nemohou dodržet tři, ten limit časový? Teď by mě zajímalo, jestli vám se to podaří lépe. Myslím, že se mi to podaří. První část mé otázky míří stejným směrem, jako na co se ptala Eliza. Jde o kvalitativnímu posunu k fiskální unii. Ale v současném návrhu reflektujeme pouze kvantitativní eh, horní limity a dluhové limity, aniž bychom zohledňovali nutnost eh, politické koordinace v klíčových oblastech, jako je daňový systém, sociální systém. A já si tudíž kladu otázku, zda hodláte doplnit ten stávající návrh dalšími návrhy v tomto směru. Daňové návrhy a sociální. A pak by mě také zajímalo, jestli nám můžete něco říct o další činnosti ohledně rozhodnutí ze samitu o přímé rekapitalizaci bank e s ESM, tak abychom přerušili ten začarovaný kruh mezi státními dluhy a bankami. Když stanovíme určité podmínky, na základě nichž banky se mohou účastnit eh, této přímé rekapitalizace ve vztahu k účinnosti jejich vlád a fiskální konsolidace, tak u Přerušíme tím skutečně ten začarovaný kruh mezi bankami a státy, anebo ho naopak posílíme? Nevzniknou tak dvojí standardy, dva standardy mezi bankami v Evropské unii z hlediska tedy jejich rovnosti, z hlediska konkurence mezi nimi. Roberto odešel, takže tím pádem tu není nikdo další, kdo se chce vyjádřit, tudíž máte slovo. Thank you. Thank you, Madam Chair. Děkuji, pane předseda, paní předsedkyně, děkuji. Uh, Vážení poslanci, především vám velice děkuji za eh, velice konkrétní diskusy a za názory, které jste tady vyjádřili. Eh, je to velký přínos z vaší strany do, pro naši přípravu těchto návrhů. A jak vidím, bude třeba, abychom v této rozpravě brzy pokračovali tom, co se týká eh, hospodářské měnové unie a budování bankovní unie. A je samozřejmě velmi těžké zareagovat na všechny vaše otázky, protože mě zbývá všeho všude půl minuty. Já bych se chtěl zaměřit na dnešní téma. Asi si vzpomenete, že dnešní diskuse byla a je věnována tématu směrem ke skutečné hospodářské měnové unii. A já bych rád tady připomněl, že budeme přijímat legislativní návrh o bankovní unii zhruba za 10 dní. Proto je to ještě nedodělaná práce v komisi a e, komise opravdu pracovala velice intenzivně i v létě. Celé kolegium, my jsme všichni úzce spolupracovali přirozeně i s panem předsedou Barosem, s mým přítelem a kolegou a panem Barnie a také s dalšími kolegy, například s panem Almuniou a e, s ostatními a s úředníky. A Samozřejmě, že jsme vycházeli z politického vedení, které nám poskytla v černu eh, Evropská rada, abychom včas a efektivně mohli přijmout eh, návrh o bankovní unii. A to tak, abychom vám to mohli dát do dvou týdnů. Jde o to, aby eh, rozhodnutí padlo do konce tohoto roku. První věc, paní Tyson a několik dalších kolegů tedy hovořilo o právním základu. A já dobře rozumím eh, vašim eh, obavám v, této směr, v tomto směru. My máme v úmyslu předložit eh, další vlastně legislativní návrh. Ten první tedy bude teď v první polovině září a chceme navrhnout také nařízení, kterým by se ustavil jednotný eh, dozorový mechanismus na základě 127.6 a pak na, návrh na základě 114, který pozměňuje vlastně nařízení o BU a má to zajistit efektivní interakci mezi EBU mezi, a mezi, mezi nohledovým orgánem a mezi členskými státy, které se zatím ještě neúčastní e, této unie a budou tam další také podrobná ustanovení, která se budou týkat pravomocí, která bude potřebovat takovýto jednotný dohledový mechanismus. Paralelně s tím chceme přijmout také e, sdělení, e, které vyjádří návrh komise na bankovní unii jako celek a budou tam také způsoby řešení a záruk vkladů, čili společný systém pro pro řešení záruky z vkladu plus společný systém pro řešení Eh, problému. A chtěl bych tedy zdůraznit tolik, že v tomto kontextu Evropský parlament eh, bude se moci vyjádřit samozřejmě k výsledkům velmi důrazně. A než začneme zvažovat další kroky eh, k tomu druhému stádiu, to už bude pravděpodobně znamenovat i společný systém pro um, záruky vkladu a společný eh, fond pro řešení problému a jde nám o to, abychom opravdu ustavili nejprve velice eh, jasný společný systém pro dohled. A tím se dostávám k bodům, o kterým hovořili eh, paní Tyson, paní Ferreira, paní Podemata, pan Lambert. Týká se to eh, vztahu eh, k přímé bank, rekapitalizace bank. Ano, opravdu. Nejprve musíme mít tedy jednotný systém pro dohled, ten, teprve musí, ten nejprve musí vstoupit v platnost a musí začít fungovat a teprve posléze bude možné, aby mm, probíhala přímá rekapitalizace banka, aby to mohlo být potom už podle pravidel ISM proto budeme muset postupovat rychle a efektivně. My jsme odvedli svoji práci v létě a i nadále intenzivně spolupracujeme s radou a parlamentem k tomu, aby bylo možné uspíšit přijetí tohoto návrhu. Také bych chtěl říci, že na základě zkušeností s velice důležitými dvěma z, z balíčky legislativy. Oba se týkají e, výraznější, přísnější regulace finanční a dozoru a také je to SIXPAC, který se týká reformy hospodářského řízení. A na základě zkušeností s těmito dvěma eh, typy legislativy mohu říci, že jsme velice vděční parlamentu za eh, jejich spolupráci a proto velice vítám eh, příspěvek parlamentu k nadcházející legislativě o bankovní unii a také důležitá bude diskuse o této velice důležité legislativní části. ohledně dalších věcí, o, které, o kterých padla zmínka v průběhu této rozpravy, co se týká přesného návrhu eh, mechanismu eh, pro jednotný dohled ECB Například paní Tyson se tady zmiňovala o symetrii vkladů a e, řešení problému a e, jak to všechno spolu s dohledem má zajistit i odpovědnost, jak tedy tato instituce má zůstat nezávislá, odpovědná zároveň. To je velice důležitá věc a budeme se k tomu vracet. Momentálně u nás probíhá interní diskuse. Já osobně si myslím, že je velmi důležité, abychom vytvořili jednotný systém, kde bychom měli jednotný systém dohledu a zároveň i prvky eh, toho společného systému pro záruky a také mechanismus a fond pro řešení a mm, eh, eh, v, tomto kontextu potom zcela sdílím váš názor, že by se to nemělo týkat jenom sedmnáctky v eurozóně, ale ale mělo by se to týkat také těch členských států, které zatím ještě nejsou eh, součástí eurozóny, pokud se právným, eh, právně závazným způsobem rozhodnou k účasti na eh, tomto systému, pak i tyto členské státy by takovou možnost měly mít možnost. Můžete například pomyslet na severskou, severský region a region po Baltí, protože tam je prakticky plně integrovaný finanční systém, bankovní sektor, jsou tady Finsko a Estonsko, které jsou v eurozóně, pak jsou tady zase Lotyšsko, Litva, eh, a které ještě tam nevstoupily, pak jsou státy, eh, které eh, odmítly v referendu na, na, v, v účast na eurozóně, jako je Švédsko a pak opt-out, tomu má zase Dánsko. A přitom se toto týká i švédských a dánských bank, takže my nechceme vytvářet nějaké nějaké zbytečné překážky v žádné části Evropy. Jde nám naopak o to, abychom vytvořili efektivní um, systém eh, dohledu nad bankami v eurozóně. To musíme nějak všechno skloubit, budeme o tom dále diskutovat a já ochotně o tom budu s vámi diskutovat dále, ať už zde nebo v, na plenární zasedání. Pak například, o čem hovořil pan Juan Pongon a mnozí další kolegové, změn zmiňovali se o růstu. To je samozřejmě zásadní. A prosím vás, abyste nepodceňovali význam rozhodnutí, eh, která padla na poslední eh, Evropské radě v červnu, například co se týče toho, jak dále navyšovat eh, kapitálovou základnu Evropské investiční banky. Měli bychom využít této příležitosti, abychom posílili veřejné investice v Evropě do infrastruktury, ať už se to týká energetiky, dopravy, komunikací a jde nám o to, abychom vytvořili podmínky pro soukromé investice také. To potřebujeme, máme-li znovu nastartovat růst Evropě a máme-li se vrátit na cestu trvale udržitelného růstu a vytváření pracovních příležitostí na tomto kontinentu. Tím bych uzavřel. Jak už jsem řekla, jsem ochoten se sem zase brzy vrátit a pokračovat v této mimořádně důležité diskuse o budoucnosti hospodářské a měnové unie a udržitelné udržitelném růstu a tvorbě pracovních míst. Thank you very much. Děkuji. Jsem si jista, že ještě povedeme mnoho diskuzí, jak jste řekl, jak na formální i neformální úrovni. Časová osa předběžně vypadá tak, že se zváží návrh zprávy, a to bude 9. Eh, 20. září s útou pro překládání pozměňovacích návrhů 24. září a tady to bude diskutovat o těchto pozměňovacích návrhech 8. a hlasovat budeme 15. října. A eh, pak eh, se dostaneme ve říjnu s tím na plenárku, takže tak vypadá časová osa, ale musíme přijít s našimi příspěvky a to velmi rychle takže děkuji všem za to, že mm, eh, tolerovali tak těsný časový rámec a děkuji Marion, která velmi tvrdě pracovala. A teď předám opět eh, předsednictví Pavlovi. Por favor, continuamos con el punto... A to bodem 11 našeho programu. Návrh zprávy týkající se evropského semestru. Už jsme překročili čas a proto okamžitě dostane slovo pan zpravodaj Gozes. Jean-Paul má slovo. Monsieur le Président, je vous remercie. Vám děkuji. Takže tentokrát opravdu zav, debata za zavřenými dveřmi v tom smyslu, že tady nikdo nebude. Ale já to vyjádřím stručně, aby pro kolegy, pro uh, tlumočníky, kteří s námi byli celé odpoledne. Takže pár slov. Připomínám kontext, který jistě znáte, hospodářská finanční krize, krize státních dluhů a významný risk finanční nákazy mezi členskými státy. To nás vedlo k nastavení tohoto mechanismu evropského semestru. Nyní už máme tady druhou fázi. A někteří kolegové, Pervans Berešti, jsou uh, angažováni, asociováni uh, s tímto návrhem. Vedli jsme diskuzi s různými stínovými zpravodajmi, zpravodaji, zohlednili jejich názory. Připomínám, že to umožňuje předběžnou koordinaci v rámci eurozóny, zohlednění eh, a snížení eh, dopadů toho, co se děje v členských státech na jiné eh, státy a dále opatření na, která mají zajistit udržitelnost veřejných financí, zvýšení konkurenceschopnosti, posílení růstu a také pracovních příležitostí. Je důležité, že tyto, tato doporučení jsou specificky šita na míru konkrétním situacím. Nejsou to nějaká plošná, příliš obecná doporučení. A zpráva také trvá na tom, že je potřeba provádět strukturální reformy a napravovat makroekonomické nerovnováhy v eurozóně. Navrhuji, abychom požádali komisi, aby bedlivě sledovala plnění doporučení a aby prová, byly prováděny také eh, prováděna hodnocení, a to pravidel, pravidelná a a to mm, i z hlediska e, změn, které e, souvisejí se sixpackem. Měli bychom rychle rozhodnout o tupeku. Víte, že e, zítra bude další dialog a tudíž toto stru, stručně několik poznámek, o které jsem se s vámi chtěl podělit. A nyní si rád vyslechnu doporučení a připomínky kolegů, kteří mě již sdělili některé eh, myšlenky, které jsem již zapracoval s jejich povolením do návrhu. Děkuji panu Gozesovi. A paní Ferrero, jménem SD frakce má slovo. Děkuji. Ráda bych začala tím, že srdečně pogratuluji panu Gozesovi za velkou péči, kterou věnoval tomu, že vypracoval tento text na základě neustálého dialogu, který se vede mezi stínovými zpravodaji. A zvláště jsem mu věčná za to, že ehm, toto byl opravdu produktivní dialog. Ehm, ehm, on vzal v úvahu to, co jsme, eh, čím jsme přišli my a to se zde eh, odráží. Takže ještě jednou děkuji za velmi pozitivní a konstruktivní přístup k této práci. Souhlasím s tímto eh, návrhem více než s původním eh, návrhem, z důvodu, které jsem již nastínila. Je tady pár věcí, které bych eh, ráda nadnesla, nebo které bych ráda viděla jinak. Když mluvíme o rozdílech, tak bych ale zároveň chtěla pohovořit o některých menších detailních záležitostech, ehm, ehm, například stavec 3, 9 a 10, to jsou ale politické niance a možná se nám podaří dosáhnout konsenzu v těchto otázkách. Pak možná bychom mohli dělat odkaz k následujícímu. Doporučení e, různým e, zemím a možná bychom měli zúraznit potřebu eh, zabývat se otázkou eh, daňových úniků a eh, korupce, protože tím, že dáme dohromady rozpočet, toto bude velmi důležitá otázka, protože si nepřejeme mít sociální nerovnosti. A pokud budou schváleny reformy, a to bude případ členských států, tak mm, nebudeme chtít vytvářet takovouto nerovnou situaci. Pak ještě k dalšímu bodu. Eurozóna, eh, na ní musíme nahlížet jako na celek. Takže mm, musíme přijít s doporučeními nejenom, která se budou týkat zemí, které se potýkají s problémy, a které se musí přizpůsobit eh, situaci, musíme eh, jít dále. Mm, jsou tu země, které mají přebytky a toho by měly využít Mm, tak aby měli trošku prostor, eh, pro, aby mohli volněji dýchat, aby mohli zvýšit exporty a eh, to je analýza, kterou jsme eh, provedli v rámci Sixpacku. A to se teď na tom bude i pracovat. A konečně mm, doporučení která byla e, předložena buď komisí, anebo zeměmi členskými e, samotnými, nebo trojkou. Na tato doporučení bychom neměli nahlížet jako na opatření, e, která jsou ukládána nějakým diktátorským způsobem, na doporučení, která jsou pevně tesána do kamene něco striktního ne. Musíme řádně udělat takovou analýzu účinnosti těchto opatření, například opatření, která navrhují konkrétní věci některým zemím, ale pokud velká sousední eh, země třeba spadne do recepce, tak některá z těchto opatření by měla být přeskoumána. Eh, někdy se navrhují opatření a přitom nemají příslušný dopad dopad, s kterým se tady původně počítalo. Takže možná eh, jsem trošku šla do detailu, už jsem někdy tato opatření musí být považována za něco, co není vtesáno do kamene, ale spíše na něco, co může být eh, pozměněno, uspůsobeno ve světle eh, výsledků, které přinášejí v průběhu doby. Takže to je pár eh, návrhů, které bych ráda učinila. Tento text je daleko, daleko lepší a velmi děkuji panu Gozesovi za konstruktivní mm, práci to bylo vše v duchu koncenzu. Doufám, že budeme takto pokračovat až eh, do pokonečného eh, znění. A některé pozměňovací návrhy se ještě objeví, eh, některé budou teprve předloženy v průběhu naší práce. Děkuji vám. Děkuji. A za liberály další řečník. Oui, merci. Děkuji. Děkuji Jean-Paulovi za tuto práci. Řeknu to stručně, protože už je pozdě a protože jsme také strávili celé odpoledne. Tím jsme hovořili o tom, jak eh, zlepšit eh, hospodářskou zprávu, hospodářské řízení. A takže já se domnívám, že je potřeba mít eh, tady dobrou vazbu s tím, co říká Marian, aby to zůstalo v souladu s tím, co bylo navrženo, také si uvědomit, že existuje Tupac a také je zajímavé to, co říkala Eliza. Eh, boje s daňovými úniky, to je něco, co nám také nesmí unikat. Dále práce CCTP, optimalizace, tak, aby to mělo minimální dopady na rozpočty eh, a eh, to znamená, že by bylo dobré se podívat na to, co se děje i v této oblasti. Ale to je pro dnešek vše. Děkuji Žán Pólovi a budeme dál pokračovat. Gracias, Silvi, por... Děkuji, Silvi. A teď za ECR. Nikoho nevidím, že by... Eh, slovo má paní Turanová za zelená. Děkuji. Omlouvám se, ale eh, trošičku chraptím, právě jsem se vrátila po prázdninách, ale každopádně děkuji zpravodaji Eh, zelení plně podporují koncepci evropského semestru. Domníváme se, že to je další krok na cestě k eh, výraznějšímu a zdravějšímu eh, hospodářskému řízení v Evropě. Ale myslíme si, že je to třeba trochu skorigovat, jsou tam i určité nevyváženosti ty je třeba řešit a zatím to ještě ve zprávě není. Já bych chtěla na některé poukázat, ale pokusím se o stručnost. První věc je, že nežádáme, nebo neměli bychom pouze žádat na členských státech, aby dodržovali přísnou disciplínu ve věci veřejných výdajů. Měli bychom je také žádat, aby měli inteligentní eh, fiskální konsolidaci, která by nebyla jenom cyklická nebo procyklická, jak se teď děje a jak si svázat eh, celou eh, eurozónu eh, nebo dokonce celou 27 za krátkou dobu, to by nebylo moc chytrá, neobráželo by to pořádně ekonomickou situaci v zemích. Čili nejedná se jenom o přísnou, ale i inteligentní a pružnou konsolidaci s ohledem na konkrétní situaci jednotlivých zemí. Za druhé, E, domníváme se také, že doporučení Některá jsou trošku nevyvážena, e, e, co se týče například důchodu, penzí, sociálních, sociálních výdajů. A vidě, pak si ale dovedeme představit, že by tady měly být také otázky kapitálových zisků, nemovitostí a podobných věcí, že ty by měly být také zohledněny ve stejné míře v doporučení. A poslední věc, protože opravdu už máme velmi málo času. Eh, měli bychom také dodržovat rozdíl mezi cíly a opatřeními. Bylo by to ve zprávě paní Beres a ve vaší první zprávě což umožňuje i politický prostor po státu, ale zároveň se dodržují cíle Unie jako celek. Děkuji. Děkuji paní Turonen a dávejte na sebe pozor. A na závěr nevidíme nikoho za GUE, proto eh, přejdeme k jednotlivým řečníkům. V tuto chvíli žádá o slovo pouze pan Lovikson. Přeje si snad ještě někdo další? Děkuji. Chtěl bych eh, eh, zmínit problémy, ale také příležitosti. Myslím si, že evropský semestr eh, se časem stále zlepšuje, ale pořád jsou tady věci, které je třeba řešit a opatření, které je třeba lépe uskutečňovat. Například, jak komise ve svých doporučeních pro konkrétní země eh, eh, se zabývá eh, kolektivním vyjednáváním a pracovně právními vztahy, protože myslím, že tady trošičku jde daleko. Navrhují snad snižování mest, to by určitě neměli dělat. Myslím si, že v tomto směru jsou členské státy nezávislé v tom, jak vedou kolektivní vyjednávání a to by se mělo respektovat. To nemůžete spochybňovat, protože pak spochybňujete eh, například eh, základní práva, jako je právo na schromažďování a to je zakotveno v ústavách a také eh, v mm, chartě základ, listině základních svobod. To jsme vždycky hájili v Evropském parlamentu. Proto je důležité i z hlediska Tupaku a Sixpacku, aby tady v tomto směru komise změnila svůj postoj. Ještě k evropskému semestru. Evropský parlament se musí více zaměřit na problémy daňových úniků a potřebujeme mít patřičná opatření, která by nám v tom pomáhala. A řada zemí by mohla posílit své daňové systémy. V červenci komise přišla s dobrým řešením tedy silnější nebo větší boj proti eh, daňovým podvodům a únikům a to by tady mělo hrát ústřední roli eh, v tomto evropském semestru. Děkuji vám. Děkuji panu Dixonovi a teď má slovo Sven Giegold. Eh. Jenom velmi krátce a to německy pro Žána Paula a pro ty, kteří um, německy rozumí. Za prvé děkuji za zprávu, děkuji za, především za to, že tam byl zdůrazněn jeden bod. A sice je to to, co bylo jen částečně splněno, mm, tedy s reform v jednotlivých zemí. E, ten, e, to, to je jenom ne, částečně naplněno. A ten seznam toho, co nebylo splněno, je hrozně dlouhý. A zatím se skrývá zpravidla to, že Eh, země eh, téměř vůbec nesplnili svůj slib. A proto je tady tento seznam eh, zemí, ale vlastně Komise se ani neodvažovala říct, že tyto země to nesplnily. A protože to i špatně vypadá, když se řada věcí nesplní. A proto by bylo potěšující, kdybychom se drželi této linie. Ale myslím si, že to ještě existuje druhá oblast – Eh, které bychom měli být jasnější. A sice evropský semestr mm, patří k celé strategii Evropa 2020. Eh, pochopitelně je tu těžiště nebo určitě stěžení bod trvale udržitelného růstu a zaměstnanosti, ale pak jsou tady ještě jiné cíle které souvisejí s Evropou 2020. A to by se mělo odrážet v národních reformních programech a v rámci semestru se to pak vyhodnotí. A v tomto bodu mm, existuje také nerovnost a myslím si, že je důležité to zdůraznit a nebezpečí spočívá také v tom, že některé z důležitých nevládních organizací a aktérů, kteří se účastní procesu, se nám tady ztrácejí například Evropská síť proti chudobě. Oni říkají, že dosud spolupracovali s velkou nadějí v tuto strategii, ale pomalu se jí to zdá podivné, protože v celém tomto procesu sotva existují nějaké návrhy na to, jak snížit chudobu. A potom tedy nemá velký smysl pro ně, aby tento proces provázeli. To zcela chápu. A proto si myslím, že je důležité, abychom jako parlament mm, trvali na této rovnosti mm, sledování eh, o něch pěti všech cílů. A mm, často by to stojí, eh, to, stojí v, v rozporu, ale myslím si, že by se to nemělo být v rozporu a měly by se vzájemně tyto cíle posilovat. Děkuji. Svené. A na závěr dostává slovo. <laughs> Y para finalizar tiene el ponente eh, la palabra. Ještě jednou má slovo zpravodaj Jean-Paul Gozes. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. A jenom jedna věc. Já přečtu vaše pozměňovací návrhy. Eh, ano, četl jsem vaše pozměňovací návrhy. Já myslím, že můžeme eh, dobře začít pak na základě toho jednat, takže vám přeji všem hezký večer. Perdón. Gracias a todos. Recordarles... Všem ještě jednou lhůta pro předkládání pozměňovací návrhu je 11. září. Diskus nebo rozprava se povede 26. září a hlasování v ekonomickém výboru 8. říjen, hlasování na plénu 22. říjen. Děkuji vám. A zítra se opět uvidíme. Thanks to you.